jich zemřelo. Takže prosím, abychom jich také vzpomenuli. Sicuramente, kolega, fatto bene a fa... Samozřejmě, kolego, máte naprostou pravdu. Podporujeme to, co jste právě řekl. A není k pořadu jednání. Pan Simpson se ještě hlásí o slovo. Pane předsedo, a mohl byste poslat technika ke 176C, moje eh, zařízení nefunguje. Ano, okamžitě to vyřešíme. Zápis eh, ze schůze 18. ledna a přijaté texty byly rozdány. Máte k tomu nějaké připomínky? Pokud nikoli, eh, zápis je považován za schválený. Písemné prohlášení 00 41 2011, který předložil pan Kadek a další, se týká boje proti eh, šíření řas. Eh, tento návrh získal dostatek podpisů, takže podle článku 123 eh, bude tento text zaslán odpovídajícím institucím. Pane předsedo, vážení kolegové, nepochybuji, že komise si uvědomuje, že tady je písemné prohlášení a veme v úvahu tento závažný problém, který se týká přímořských oblastí. Musíme vytvořit akční plán, bojovat proti algám, tomuto parazitu a musíme spolupracovat mezi členskými státy. Chtěl bych poděkovat všem signatářům, kteří podpořili abychom prosadili tento návrh. Bylo to čtyřikrát na plenárních zasedáních, kdy jsme chtěli prosadit tuto otázku. V každém případě bych chtěl poděkovat především kolegům, kteří mě podpořili, panu eh, Olejničakovi za sociální demokraty, pan Tremopoulos za zelené a pan Zanony eh, za liberály. Chtěl bych poděkovat všem těmto kolegům. Děkuji. Komplimenty. Ano, gratulujeme. Písemné prohlášení eh, 0037 2011 a předložený Eh, Danilisem eh, se týká implementace eh, paktu o ostrovech a také Evropské